Končím hlasování. Přijato. Sedm. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 Přijato. Teď hlasujeme o usnesení jako celku, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. Zpráva Fotiga. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování.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 Fotega, dávám vám slovo, vysvětlete nám to, prosím. Uh, it was... Pane předsedu, byla to taková viditelná technická chyba, protože ten popis textu se hovoří, hovoří o jiné instituci, a sice o Evropské komisi. A proto navrhuji, abychom vypustili slova next and, a poté and her successor, protože nyní odkazujeme na radu několik komisí. Děkuji. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu, který byl takto odprezentován. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato pozměňovací návrh? Ne. Teď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 Doporučení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď zpráva López Aguilar. Pozměňovací návrh 8 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď hlasujeme o doporučení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji za spolupráci a teď si uděláme na pár minut přestávku, aby kolegové, kteří chtějí odejít, mohli opustit sál a potom budeme pokračovat s vysvětlením hlasování.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

Nyní přistoupíme k vysvětlení hlasování. Dostal jsem spoustu žádostí o vysvětlení hlasování. Nemůžeme ovšem pokračovat eh, déle než do 14.45 abychom se mohli připravit na pokračování zasedání v 15 hodin. Všechna nevyslovená vysvětlení hlasování budou řešena zítra po hlasování. Další eventuální vysvětlení hlasování může být předloženo písemně. A nyní přistoupíme k doporučení Fotiga. Pan Pospíšil, prosím, jedna minuta

nebo parlament přijal tuto dohodu a doufám že přispěje k tomu aby se v této zemi konečně podařilo najít eh, klid a najít nějaký eh, kompromis eh, s tálibánem byť jsem osobně skeptický a domnívám se že najít dohodu a kompromis s touto organizací bude velmi obtížné. děkuji

Ehm, eh, Afghánistán eh, je ehm, podle veškerých ehm, tabulek OSN jednou z nejchudších a nejskorpanějších míst na planetě. A proto bychom se měli zeptat, proč. Proč se to vyvinulo takovým způsobem? Eh, nechci to příliš zjednodušovat. Eh, je tu více faktorů, ale eh, jedna z možností je, že Afganistán nikdy nebyl národním státem. Žádné etnické skupiny vytvářely, nevytvářely tuto ústavní systémy a tak dále. Chcete-li, bylo to všechno vytvořeno uměle a proto, pokud historie byla vlastně takovou, takovým sledem různých pučů a revolucí. A proto důležitý eh, vývoj posledního půlstoletí eh, znamenal vlastně eh, nové uspořádání ve světu. Měli jsme tady 80 svrchovaných zemí, dnes je to 200 v Evropě a dnes tady máme malé státy, které se snaží vytvořit moderní demokracii a docílit prosperitě. Ale je to smutné, že tento kontinent je osamocen a ubírá se v opačném směru. Děkuji. Toto bylo vysvětlení k doporučení a nyní ke zprávě Fotiga. Co se děje? Prosím, nechápu. Pane předsedo, vysvětlení hlasování jste začal zprávou paní Fotyga tím usnesením, ale dříve je zpráva pana Zdrojevského o programu Erasmus a tvrdém Brexitu. Znamená to, že toto téma nebudeme vysvětlovat? Já jsem se k tomuto tématu přihlásila a nechápu, proč to nemáme na pořadu jednání. Děkuji. Děkuji. E Pokud jde o zprávu Zdrojevský, paní poslankyně, nemůžeme mít rozpravu ani vysvětlení hlasování, protože nebyla rozprava, takže se s tím nepočítá. Děkuji. Pokud jde o zprávu Fotiga, má slovo pan Messerschmidt. No já, čau, Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Když si zde beru slovo této zprávě, týkající se Afghánistánu, tak jde o to, že by EU se neměla angažovat ve světě, v zahraniční politice. Mnozí to chtějí, ale jde o jednu ústřední věc a sice přání Evropské komise nechat vzniknout Evropskou armádu a parlament a komise a některé členské státy jsou toho názoru, že EU by měla veškerou bezpečnostní zahraniční politiku združovat, ale v tomto usnesení paní Fotiga eh, se realita odráží lépe. Zde se hovoří o svazku, o spojenectví, o NATO, což je spojenectví transatlantické, které eh, propojuje USA a EU. A to je ta cesta ku předu. My nechceme budovat nějaké nové modely obrany, za Junkra, co by politického představitele. My se chceme držet na to, to je cesta do svobody a už to tak bylo dlouho. Děkuji. Zpráva Lockergaard, Lucy Anderson, jedna minuta. Honorevole Anderson. Paní poslankyně Anderson. Um, no Děkuji, pane předsedající Přestože nikdo um, um, neříká, že bychom neměli vytvořit lepší pravidla pro postižené lidi, toto legislativa je zklamáním. Britská vláda tvrdě pracovala v zákulisí, aby zředila své ambice a je uh, její role ostudná. Zvláštně tady je povinné požadavky přístupu k produktům a službám. Toto bylo vyloučeno, včetně dopravy a vozidel. Ta období jsou příliš dlouhá na druhé straně vítám pozitivní prvky, které mají zlepšit přístup k elektronickým službám, jako například online banking a e, terminály, stejně tak jako e, různé technické záležitosti. A pak jsou také požadavky e, velkých penále. Dále jde o zástupce Združení postižených lidí a proto jsem hlasovala pro zprávu. Děkuji, pan Pospíšil, jedna minuta

Eh, nejsem si zcela jist tím že právě například se uvádí o webových stránkách eh, malých a středních podnikatelů eh, stanovovat úplně plné povinnosti na všechny to může skutečně velmi zásadním způsobem ovlivnit podnikání takže musíme najít přiměřenou váhu a proporcionalitu těch opatření. jsem proto tuto zprávu také podpořil. děkuji. Děkuji. Byl zapsán pan Hanan, ale teď ho tady nevidím, takže přistoupíme ke zprávě Coelho. Prosím, paní Makové, jedna minuta. informací. Děkuji vám. Vízový informační systém, takzvaný systém VIS, podporuje možnost vystavování víz a pomáhá příslušným orgánům, které působí v oblasti ochrany hranic, migrace a vízové politiky. A dá se snadněji zkoumat tedy to, že situaci eh, vstupu příslušníka třetí země do EU a nyní toto nařízení přizpůsobuje VIS eh, požadavkům na interoperabilitu databází v EU, tak aby tato spolupráce v rámci EU byla účinnější a Eh, lépe fungovala. Bude tedy možné v eh, rychlosti sekund navzájem eh, komunikovat. Řízení migrace, zlepšování vnitřní bezpečnosti a řízení hranic je pro nás, pro všechny důležité a přínosné, aby to fungovalo dobře. A v tomto novém nařízení vzniká i povinnost, že u, od 6 let je třeba také předkládat Eh, kopie dokumentů, tak aby bylo možné přeskoumat eh, i identitu dětí při žádosti o výzum, tak aby se potíral boj, eh, potíral únosy dětí. Děkuji vám. Migrace do Evropy, to je největší výzva naší generace. Už jsme byli svědky toho, jakou katastrofu to sebou přinášelo pro naše země. EU slíbila, že vyřeší tento problém, ale nebyla toho schopná. Vidíme, jak otevřené vnější hranice svá dějí k tomu, že válečníci a teroristé ze Sýrie přicházejí do našich zemí. Viděli jsme, jak otevřené vnitřní hranice vedou k tomu, že se tito lidé mohou pohybovat volně mezi jednotlivými státy a páchat své činy tam, kde je to pro ně nejsnažší. A to jenom protože se v systému řeklo, sice chceme řešit nějaký úkol, ale nezvládli jsme to. No, nyní je pokus kontrolovat víza. Samozřejmě to krok správným směrem, ale přichází příliš pozdě. Kde by Evropa byla dnes, kdyby mě jako Dánsko a jiné neprovedly vnitrostátní opatření, nebývaly, zavedly kontroly na hranicích, navíc by byl ještě větší chaos. Děkuji a nyní přistoupíme ke zprávě Dali. Slovo má pan Messerschmidt. Ještě jednou minutu. Ano. Tady většina Evropanů eh, eh, pochopila eh, to, že tento parlament, komise nebo i agentury Evropské unie rozhodují o tom, jak má být ehm, složeno obyvatelstvo. Zahraniční politika je vlastně nejdůležitější otázkou. Tady se rozhoduje o tom, jak budou naše země za několik generací vypadat. Chceme eh, se držet ehm, eh, toho, co je naše kultura, naše tradice, to, co vytvořili dřívější generace, co nám dali eh, sebou na cestu. Ehm, a bylo to něco jako vytváření eh, laboratoří tenkrát pro proudy eh, lidí. Ehm, já si myslím, že Evropané nechtějí toto a proto je to špatný návrh. Jediná pozitivní věc na tom je, je eh, způsob, jak přistoupit k těmto proudům. Členské státy by se měly sami rozhodnout, ehm, jak tomu přistoupí. Nějaký levicově orientovaný projekt, to by Evropanům nemělo být nuceno. Oni to nechtějí. Děkuji, paní Silvia Kosta, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Nový fond pro azyl a migraci se svým rozpočtem 10,5 miliardy má také důležité novinky. Princip solidarity je promítnut do právního základu a věnuje se politikám integrace větší pozornost Propuje se to se solidaritou a také s rozvojem v třetích zemích a s dodržováním základních práv. Myslím, že komise musí zaručit, že různé vlády budou eh, tyto pokyny dodržovat. Především naše vláda italská, která teď zkracuje prostředky na integraci, na příjem a na integrování. Děkuji paní Kosta, pan Zambasky. Prosím, jedna minuta. Э, Děkuji, pane předsedající, Kolegové, já jsem hlasoval proti tomuto textu, přestože migrace je jeden z nejzávadnějších problémů této doby, tak ten návrh není přijatelný. Místo, abychom dosáhli finálních výsledků, tak zase hovoříme o nějakém nástroji, který se bude eh, zabývat integrací imigrantů, těch legálních i těch nelegálních migrantů. A to je pro mě naprosto nepřijatelné. Eh, příchod cizích eh, kultur a vlivů a obyčejů, to je nepřijatelné. Předpoklad, že se budou eh, vynakládat peníze na osoby, které nelegálně vstoupily na území EU, je něco, co je naprosto nepřijatelné pro mě. A v průběhu konzultací tohoto fondu klíčovými hráči byly neziskovky, které pašovaly lidi. Pane předsedo, není zde pochyby o tom, že EU musí reformovat svoji migrační politiku, aby zvládala migrační tlaky na hranici a státy musí sdílet odpovědnost a ukazovat politickou vůli. To je jediná možnost, jak můžeme zachránit tisíce lidských životů a zastavit eh, pašování osob, eh, únosy osob v EU. A toto je krok eh, k správným směrem tohoto řízení kroků. A jde o to, aby členské státy plnily své povinnosti při posilování všech aspektů společného asilového systému EU, vytvářely legální způsob, možnosti migrace pro příslušníky třetích zemí, zajistili bezpečné navracení osob a naplnili obsahem pojem solidarita a spravedlivé sdílení zodpovědnosti. Děkuji. Děkuji, pan Škripek, jedna minuta kríza způsobila na evropské půdě. Pane předsedo, migrační krize způsobila na politické scéně eh, zemětřesení. Eh, chápání zahraničních a eh, vnitřních bezpečnostních politik jednotlivých členských států a takto schválený azylový migrační fond dokazuje, že Evropská unie se vydala na cestu politického protlačení agendy bez zohlednění různých přístupů. Slovensko podobně jako ostatní členské státy deklarovali vůli řešit migrační krizi tam, kde vzniká. Finanční prostředky z tohoto fondu budou působit přesně opačně, tedy jako magnet pro další žadatele o azyl. Ehm, e, Z mých pracovních cest, a byl jsem v několika takových utečeneckých e, táborech nebo přístavech, kam přicházejí migranti, mohu říct, že s výjimkou přímých vojenských konfliktů se lidé přejí zůstat ve svých zemích a budovat je, rozvíjet je. Ehm, prezident Macron ve svém dopise Evropanům eh, načrtává pakt s Afrikou, podpora investic, eh, univerzitní partnerství. Eh, podobně jako Evropské křesťanské hnutí, jehož jsem předsedou, navrhuje udržitelný ekonomický model, v kterém se nejvíce toho může udělat. Naše politické úsilí by mělo směřovat přesně sem. Zasahování Unie do národních kompetencí členských států je slepá ulička. Děkuji. Děkuji. A nyní zpráva Fajon, pan Džambasky. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise. Pane předsedo. Vy jste žádali o slovo. Prosím. My jsme požádali ústní vysvětlení k tomuto tématu. Možná jsou zde nějaké chyby, tak eh, pokud je to možné, tak bych ráda přednesla ústní vysvětlení. Tady je to jako kdybych se měla vyjadřovat něčemu dalšímu, ale já jsem chtěla k azylu a migraci. K tomu předcházejícímu bodu. Tak vystupte, prosím. Pane Džambasky, on je milý, takže on vám dá slovo. Já tedy podám to vysvětlení k

E Děkuji a nyní tedy přistoupíme ke zprávě Fajon. Slovo má pan Džambasky. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě, protože Evropská komise nahraz, navrhuje nový fond v rámci příštího víceletého rámce. No dobrá, ale moje země, Bulharsko, hraničí se zemí, kterou můžeme těžko označit za partnera. Touto zemí je Turecko a toto je další příklad eh, extrémně eh, rozšířené praxe, která se maskuje jako něco užitečného. Ale ty pojmy, které zpráva používá, jsou naprosto protichůdné někdo, kdo nelegálně vstoupí na území EU, nemůže zakládat svoje požadavky na předpokládaných nedostacích práce pohraničních orgánů a neměli bychom takto ohražovat práva lidí žijících na hranicích. Děkuji, pane předsedo. Jak všichni víme, tak hlavní cíl politiky EU, zpráva externích hranic, jde o to mít integrovanou zprávu hranic v EU, ale to musí být dané v limitech řádných pojistek a ruku v ruce s volným pohybem osob v rámci EU. Základní složkou eh, eh, prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Proto vítám tento návrh vzniku nás, tohoto nástroje a podporuji ten finanční rámec, který pomáhá řešit eh, vznikající výzvy efektivnějším způsobem. Je to správný eh, krok směrem ke skutečné zprávě evropských hranic. Děkuji. Pan Polčák, prosím

Děkuji a nyní přistoupíme ke zprávě Holmeier. Paní Makovej, prosím, Moniko, máte slovo na jednu minutu. Fondul pentru securitate internă Děkuji. Fond pro vnitřní bezpečnost v Evropské unii byl eh, zřízen v roce 2014 a to s cílem eh, posílit, ulehčit přeshraniční spolupráci, například ulehčit výměnu informací mezi členskými státy. Tento fond Evropské unie Ehm, bude i nadále existovat, ehm, je, bude podporován ehm, finančními prostředky EU v období 2021 až 2027, protože vnitřní bezpečnost a boj proti organizovanému zločinu jsou tak důležité pro všechny evropské občany. Ještě bych eh, ráda potrhla to, že v poslední době kriminalita přes hranice zemí nabrala na síle, proto musíme eh, ochránit eh, vnější hranice lépe tak abychom mohli nakoupit příslušná zařízení, přístroje, abychom mohli být schopni správně číst cestovní dokumenty, ať už pocházejí z Evropské unie anebo z regionu mimo Evropskou unii. Jde o skenování databank, jde také o skenování mm, mm, znaků pro rozpoznání mm, obličejů. A e, my potřebujeme tyto prostředky, členské státy musí mít možnost vydat tyto prostředky, ale bohužel ne všechny členské státy státy eh, mohou tyto výdaje mm, provozovat. Děkuji. Nyní vysvětlení hlasování o čistém ovzduší pro všechny. Pan Nekov, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořil toto usnesení. Domnívám se, že životní prostředí spadá do sdílené zodpovědnosti nás všech a měli bychom jít příkladem. Bohužel, Vzhledem k posledním údajům ze statistik, tak Sofia, hlavní město mé země Bulharska, je na 15. místě v celosvětovém žebříčku nejvíce eh, znečištěného ovzduší ve městě. Je to hlavně dáno systémem vytápění a také tím, že je tam celá řada starých automobilů, drahá veřejná hromadná doprava a Znečištění je také dáno průmyslem. A to vše musíme potírat eh, ruku v ruce s tím, jde i eh, dostatečné pochopení problému a chudoba. Musíme investovat do lepší ochrany životního prostředí, abychom nemuseli investovat více do zdravotnictví. Paní Krupa, děkuji, já jsem se eh, zdržela. O u tohoto usnesení, i když jsou tam obsaženy důležité věci, ale pro nás není přijatelné to, že se rezignuje od roku 2030 z využívání uhlí při výrobě energie. Naše energetika je založena na uhlí. Současná Nízkonemistní energetika je určitě bezpečná pro Evropu v souvislosti s jadernou elektřinou nebo s energetikou a s rozvojem nestabilních eh, obnovitelných zdrojů energie. Potřebujeme také vědecké prostředky a vědecké výzkumy, abychom se podívali na to, jak to vypadá s inovacemi, u těch zařízení, které mají nad 200 MW, aby se tedy přizpůsobili novým podmínkám a aby se omezili znečištění s těmi substancemi. Děkuji, paní Spiraky, jedna minuta. Děkuji. Já jsem hlasoval proti a to ze dvou důvodů. Eh, to jsou totiž látky, které ničí naše zdraví, zdraví našich občanů a eh, Samozřejmě, eh, myslím si, že je důležité, abychom měli národní hodnoty, které budou lepší právě, když jde o přeshraniční zečišťování. a myslím si, že Eh, určité územní celky eh, tady musí eh, se dát dohromady a s pomocí Evropské unie postupovat. Příklad je model z Tesaloniky. Tady máme autobusy, které ale neslouží občanům. Děkuji. Pan Žambasky, jedna minuta. Pak vás se po този doklad, защото... Děkuji. Já jsem se zdržel hlasování o této zprávě, protože samozřejmě zlepšování kvality ovzduší by mělo být eh, prioritou pro všechny, ale jsou zde určité problémy s, tou, s těmi požadavky, protože čistota ovzduší se v době zlepšila, ale často nejsou normy respektovány a dodržovány. A EU se snaží zlepšovat kvalitu ovzduší tím, že zde navrhuje nařízení, navrhuje jich vícero a zavádí nová omezení v oblasti znečišťování a podobně. EU e, vyhrazuje na tyto záležitosti prostředky, ale kvalita ovzduší se nezlepší, pokud zde nebude neutrální a koordinované úsilí a Musíme si uvědomit, že jsou zde problémy v třetích zemích i v zemích EU s implementací těch opatření. Musíme zde najít vyváženost mezi kroky a těmi sociálními náklady. A je třeba také vyčistit ovzduše od nekvalitního vytápění. Pan Kaputo, jedna minuta. Děkuji. Každých pět vteřin na světě zemře člověk kvůli znečištění. Každou hodinu je to více než 700 lidí. Důsledky těchto klimatických podmínek jsou neodvolatelné. 90 obyvatelstva je vystaveno znečištění ovzduší. 7 milionů předčasných umrtí každý rok. 600 eh, tisíce dětí, které jsou mladší sedmi let. To znamená, je to horší než malárie a AIDS dohromady. Trump řekl, mně leží na srdci zájmy občanů Pittsburghu. To je opravdu absurdní. Mně leží na srdci zájmy všech těch miliard občanů, které neznečišťují, ale nesou následky. Bojím se, že jednoho dne mě děti řeknou, vaše generace je ještě hloupější než ta předcházející, která vynalezla atomovou bombu. Děkuji, pane Kaputo, paní Ruonen Lerner. Kýtos, puhemies. Hyvä ilmanlátu on olennainen. Děkuji, pane předsedo. Kvalitní ovzduší je zásadní věc eh, pro nás, pro všechny a proto bylo velice snadné podpořit tuto významnou záležitost. A také mě velice těší to, že usnesení zohledňuje různé polutanty i uvnitř budov, protože mnoho lidí tráví právě mnoho času uvnitř budov, kde ovzduší může být v mnohem horší kvalitě než ovzduší venku. A potom ti lidé musí se potýkat s nemocemi po celý zbytek života, protože strávili čas v těchto uh, budovách které byly svým způsobem zamořené. Lidé tráví mnoho času doma a na pracovišti a mnoho lidí takto přišlo o možnost eh, řádně pracovat. Je zde například i otázka z vlhkosti vzduchu, například ve veřejných budovách, jako ve školách, eh,

a nyní dohoda o přidružení mezi EU a Monakem, Andorou a San Marínem. Zpráva López Aguilar, slovo má paní Kienže Cecil, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Tímto hlasováním potvrzuje Evropa, že využívá příležitost, kterou nabízejí jednání o přidružení s republikou San Marino a ukázali jsme, jak je důležité posílit vztahy k integraci s Evropskou unii. Naši přátelé ze San Marina byli vždycky v centru evropské historie a partnerství s Unii se od jak živa zakládá na souboru politických a kulturních hodnot a jednání musí pokračovat. Do konce tohoto mandátu uzavřeme společné politické prohlášení, kde doporučujeme komisi a SVČ ukončit jednání co nejdříve a určitě v příštích dvou letech. Děkuji. Děkuji, Cecil, to bylo poslední vystoupení. Teď přerušujeme zasedání a budeme pokračovat 15 hodin. Děkuji všem.